příliš málo a příliš pozdě. A právě v tomto smyslu Skina se svojí složkou bude v této souvislosti hájit náš způsob života. Děkuji vám. Prezidente Keller. Děkuji, paní předsedkyně Keller, máte slovo. Dear Commissioner. Vážení kandidáti, vy dnes usilujete o to, abyste vedli Evropskou unii, která začala jako projekt míru a demokracie lidských práv. Fantastický projekt, ale když se ohlédneme kolem sebe, vidíme, kolik lidí se topí na našich hranicích. Více než pět žen zabije jejich partner každý den a v některých členských státech se odvracejí od základních hodnot demokracie a právního státu a svobody za něž tolik evropských občanů tak tvrdě bojovalo. A e, také riskujeme klimatickou krizi, e, kde jde o život budoucích generací. Ale je to také Unie s velkým potenciálem, e, který povede boj za ochranu klimatu, kde je spousta vizionářů kontinent, který se dokáže podstavit za lidská práva, ať už doma nebo ve světě. Otázka, která před námi stojí, je, zda budete vy jako nová komise připraveni splnit tento potenciál vyřešit tyto problémy eh, sociální, ekologické a demokratické krize, kterou v Evropě prožíváme. A k tomu bude potřeba eh, nejen přesvědčení, ale také odvaha. A my jsme právě slyšeli toto eh, přesvědčení od několika z vás. Jak třeba chce komise zrealizovat ambiciozní program pro ochranu klimatu, když není ochota změnit zemědělskou a průmyslovou obchodní politiku? To nebude stačit. Eh, zelená hesla nestačí. Potřebujeme ambiciozní obsah, ambiciozní program a bez ozelenění žádná politika nepomůže klimatu a samotná klimatická politika bude jenom na půl cesty. Nemáme času na zbyt. A ještě bych ráda zmínila některé další problémy. Je to naprosto bezprecedentní situace, kdy Šéf jedné z největších IT společností v Evropě eh, bude v komisi a bude odpovídat mimo jiné také za eh, digitální oblast a my si uvědomujeme eh, i kroky, které on sám eh, učinil, aby minimalizoval nebezpečí střetu zájmu. Nicméně stále vnímáme tento střet zájmu v jeho portfoliu, ale zároveň je to problém a domníváme se, že digitální trh by měl být eh, vypuštěn z jeho portfolia. A to samo, protože to jinak ohrožuje naše instituce. Další velký problém souvisí s naším komisařem eh, z Maďarska, který z pozdravy posílá pan Orbán. Jak může někdo, kdo se podílí na podkopávání evropského práva a evropských hodnot, může říkat společnostem, které se chtějí stát členy Unie, že musí dodržovat zásady právního státu a evropskou legislativu? To je přece cynismus. Není nic, co by lépe vyjadřovalo evropského ducha než Evrop, naše integrace, státy, které eh, si přejí stát se součástí naší unie založené na míru demokracii a svobodě. To je to, co eh, umožňuje, aby naše srdce hořela nadějí. A zároveň, když e, máme takové politiky, které tvrdí těmto, kdo o nás mají zájem, že nám na nich nezáleží, nezáleží nám na tom, o co usilují, já si myslím, že v té oblasti jsme udělali spoustu chyb a nepřidávejme další. Vážená paní předsedkyně, my jsme tato témata zmiňovali mnohokrát, není to pro vás nic nového, ale právě z těchto důvodů nemůžeme otevřeně podpořit vaší komisi. Nicméně jsme připraveni s ní spolupracovat tak, abychom posílili evropskou demokracii a lidská práva, abychom dokázali řešit klimatickou krizi a podporovat eh, tento rozvoj. Když bude vaše komise přijímat iniciativy v tomto smyslu, jsme více než připraveni spolupracovat. Budeme konstruktivním partnerem, ale zároveň budeme i nadále kritičtí eh, a na to se můžete také spolehnout kolegové. Eh, klima nepočká, musíme jednat, sociální rovnost také nepočká. Eh, a doufáme, že nás tato komise příjemně překvapí a v tomto smyslu vám chceme dát šanci. Děkuji vám a mnoho štěstí. Děkuji za ID. Pan Bardela, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní van der Leyen, během diskuze, během kampaně levice a pravice eh, vysílali takovou iluzi, že snad tam je mezi nimi nějaká neschoda, ale dnes, eh, milí kolegové, zvolíte společně eh, komisi, která v podstatě je pokračováním té předchozí. A zde v posledních týdnech sice jsme provedli ta slyšení, ale to není k ničemu. A v podstatě zde opět, eh, mm, mm, mm, opět tedy bude to stejný eh, svět, kdy se budou tajně vytvářet pravidla v Bruselu a politika, která by chránila zájem eh, národu a lidu, tak to je něco, co vám leží na srdci. Vy v podstatě se budete chovat stejně jako předtím. Liberalizace veřejných služeb, globalizace a laxní přístup k migraci bude všechno stejné. Jste prostě hluchý. Vy opět eh, budete pokračovat v té technokratické mašinérii. A eh, eh, vy jste sice vytvořili to portfolium na obranu, teď tedy podporu evropského způsobu života a to bylo právě pod tlakem socialistů a dalších. A teď tedy spíše, spíše to je vlastně komisař na podporu migrace, imigrace a zde eh, vaším cílem je tedy utlumit eh, ducha a kontinuitu a svobodu evropských národů. A zde je, teď je to tady příležitost, abychom opět eh, vytvořili Evropu, která bude Juncker, která bude tedy demokratičtější, která bude rovnější a bude chránit zájmy národu, ale v podstatě vy ani Juncker jste s tím nic neudělali. Děkuji, pan Fito, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže dnešní postoj vychází z jednoho datu, z jednoho faktu, a to diskuze, kterou tady posloucháme a i ty různé proklamace a ty projevy, které vzešly z rozpravy, nám ukazují jednu věc. Zde existuje i Eh, jeden výchozí bod, a to je činnost Junckerovy komise. A tady my to viděli jsme úplně negativně a v podstatě to byla komise, která za pět let eh, mm, se vůbec nesnažila hledat řešení, v tom byla laxní a spíše eh, a, a nic ne, tedy nezměnila. A zde i v oblasti politik. No, to je otázka, která v podstatě Eh, lze vysvětlit jasně. Například včera Francie a Německo přišli s návrhem a vrací se k tomu, co už tam tehdy, to už tady bylo za Junckerovy komise, to znamená vytvořit tu komisi a to vedlo k těm negativním výsledkům přece a k tomu s tím je spojena další otázka, která je také důležitá a to jsou ty rozdíly, které charakterizovaly politická setkání jednání v minulých dobách a takže i mezi Francií a Německem mít odlišný, kritický, alternativní názor, než má na to, paní předsedkyně, to není totéž přece. Je třeba to objasnit tyto postoje. A my chceme, aby tedy Evropská komise, aby mm, paní předsedkyně v tomto jasně eh, se k tomu jasně postavila. To jsou témata na, na stole. A potom ten program. Je to program, který se dívá vpřed, který se bude snažit řešit všechny velké otázky, jak jsme slyšeli. No dobře, ale buďme realisté. Jak? Jak to budete dělat? Eh, ten transition fund. No jak? K čemu? Otázka emisí. Jak proti ním bojovat? No, zde přece my se eh, musíme snažit, eh, ano, přijmout určitá opatření, ale 9, je to jen 9% emisí, které se vytváří v Evropě. Zbytek dělá Čína a Spojené státy. A eh, co chceme po našem průmyslu? Jaký je náš cíl? Jak my chceme reagovat a chránit naše pracující zároveň? A potom evropský rozpočet a evropský víceletý rámec. My mm, se snažíme o všechno, všemi směry, Green Deal, zemědělství, politika soudržnost, no jak, jakým způsobem vůbec můžeme všechno pojmout s tímto rozpočtem a jak E, to velké téma rozpočtu s tím rizikem, že zde dojde opět k velkým excesům. To znamená, že budeme zavádět i mechanismy penalizací vůči některým státům, tak jak se to dělalo dříve podle článku 7. A, mm, to, mm, a právě v těchto zemích to bylo tak, že Voliči se jasně vyjádřili, jim se nelíbila činnost komise a zde musíme mít jasno, tedy jak chcete eh, i řešit třeba téma imigrace vy hovoříte o dramatické události těch 37 mrtvých v kamionu. Ano, to je fakt, který určitě nás musí vést k zamyšlení, ale to je právě ukázka selhání naší politiky, protože třeba na Středozemním moři nedávno to bylo 66 mrtvých a tisíce, tisíce za poslední roky. A jaká je tedy naše strategie v oblasti migrace? To znamená slibovat větší zdroje v rozpočtu, abychom mohli eh, mm, zde vytvořit silnější policii, anebo budeme mít strategii tak, aby ta naše odpověď skutečně byla seriózní a zodpovědná. A jak řešit eh, problémy v zemích, eh, od kterých, ze kterých odjíždí tyto migranti? O to jde přece. Naše frakce má e, e, diferencovaný postoj k tomuto a jak víte, my máme i e, tedy v, naši, v našich řadách stranu, která má komisaře. Takže my, to jsou otázky, které budete muset řešit bod po bodu a zde my tedy se budeme snažit přispět, ale pokud to k něčemu bude, pokud to bude užitečné, jinak víme, že zde potom my Eh, samozřejmě naše, náš postoj bude postoj tedy eh, podporovat to, co eh, bude třeba podle nás. Já Žildevan, děkuji pane předsedo. Vážená paní von der Leyenová, máme problém. Dnes i před minu, i v minulých měsících jste všem slibovala všechno možné, například investice až do 1 bilionu, do Green New Deal a hovoříte o masivních investic do digitální transformace průmyslu a společnosti. Ale ten rozpor, který je ve vašich výrocích, jste zatím nevyřešila. Jak chcete realizovat své politické plány, když se držíte té nesprávné politiky úspor? Paní von der Leyenová, váš politický program stroskotá, eh, pokud eh, politika austerity neskončí a nebude umožněno státům konečně opět investovat. Paní von der Leyenová, jiná Evropa je možná. Naše vize Evropy a cesty k této Evropě se ale liší. Míru nedosáhnete zbrojením a militarizací evropské zahraniční politiky, ale tím, že vyhlásíte stop eh, vývozu zbraní a vyhlásíte mezinárodní odzbrojení. Sociální spravedlnost nenastolíte deregulací trhu, ale prosazením závazných sociálních standardů, které chrání před chudobou a zajišťují důstojnost. Ochrana životní potřeby, eh, prostředí nepotřebuje eh, plamené slevy, ale jasné kroky, aby se oteplování snížilo na 1,5 stupně a do roku 2030 se emise CO2 snížily o 70 Daňové podvody velkých koncernů nevyřešíte odkazem na OECD, ale tím, že vy prosadíte účinné eh, korporátní daně a zavřete daňová ráje. A lidská práva eh, a lidské životy nebudete ochraň, neochráníte eh, s usmrcováním na evropských hranicích, ale jasným systémem záchrany na moři levici v Evropském parlamentu nalézáte eh, silnou demokratickou opozici a já vám mohu slíbit, že v příštích pěti letech budeme sledovat vás i vaši komisi každý den a v zájmu Evropanů a Evropanek se zasadíme o změnu kurzu, o jinou Evropu. Děkuji. Děkuji za nezařazené. Paní Begin, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Paní komisaři, paní komisařky, paní předsedkyně. My potřebujeme v Evropě okamžitě vládu. My jsme již ztratili spoustu času a zde jsou potřeba reakce, na které již nelze čekat. A ne celý váš tým nás přesvědčuje, to neskrýváme. My jsme viděli gigant, no, gigantické konflikty zájmu, to všechno tam vidíme, ale my ve své, my očekáváme, že vy eh, například eh, odsouhlasíte ty eh, povinné rekolokace, redistribuce migrantů, že budete pro vše, co je zelené, že budete chránit naše podniky. A díky těmto prioritám, tak vy jste v červenci dostala od nás důvěru, ale teď občané Eh, očekávají konkrétní kroky, pevné kroky. Jsou to tisíce pracujících, kteří mohou přijít o práci právě kvůli tomu, že zde jsou eh, eh, kapacity ocely, které nás ohrožují. Změna klimatu a to všechno ničí Itálii, to je pravda. I zde je třeba tedy mít nezbytné fondy pro prevenci, pro rekonstrukci. Závěrem, hnutí pěti hvězd bude mm, pečlivě vyhodnocovat každé rozhodnutí podle meritu věci a mm, takže my vám dnes nedáme žádný biankošek. Děkuji. Děkuji pan Kaspary, minuta 30. Vážená paní předsedkyně komise, v červenci jste předvedla přesvědčivý start a dnes jste prezentovala přesvědčivý a vyvážený program, k čemuž vám srdečně blahopřeji. Když tu dnes spolu sedíme 30 let po pádu berlínské zdi, vidíme, že ještě v některých členských státech EU kvete korupce, že je ohrožen právní stát a že se novináři musí bát o svůj život, ba, jsou i vražděni. A jsem vděčný za to, že jste poukázala na to, že se musíme zasadit o to, aby všude v EU i dále eh, panoval právní stát a eh, svoboda a mír a já vám za to děkuji. Za třetí, Zmínili jsme bezpečnost. Jako Evropská unie jsme se dlouhá léta spoléhali na USA, že budou garantovat naši bezpečnost, ale bohužel vidíme, že to tak nečiní všude a proto se musíme starat sami o bezpečí a pořádek eh, v našem sousedství, aby tam nedošlo k občanským válkám, aby tam nedocházelo k vraždění a vyhání stovek tisíc lidí, že zde musíme převzít odpovědnost a že to je pro vás důležité, také velmi vítám. Za čtvrté, změna klimatu. Jsem velmi vděčný ano, potřebujeme Green Deal, ale poukázala jste na to, že nesmí být jednostranně zelený a mnoho lidí se toho bojí. Bojí se toho lidé, kteří pracují v továrnách u pásu nebo bydlí na vesnici, mají pocit, že na ně okolní svět zapomněl, nebo lidé v zemědělství, kteří si říkají, jak tedy mají zvládnout produkci produ- potravin. A říkáte, je třeba tomu přistoupit udržitelně, zohledně všechny aspekty, ne vyvolávat strach v lidech, ale dát jim naději říci, ano, máme tady plán a strategii pro budoucnost. Za to jsem vám vděčný a byl bych rád, kdybychom měli otevřenou optimistickou komisi i otevřenou a optimistickou Evropskou unii v příštích letech a podařilo se ji vybudovat. Děkuji. Děkuji na minutu a půl paní Bonafe. Děkuji paní předsedkyně, paní předsedkyně von der Leyen, komisaři. S dnešním hlasováním začíná Eh, nová epocha. Eh, v podstatě eh, to, co vy jste prezentovala, to my zcela podporujeme, ale od zítřka je třeba hm, konkretizovat tato opatření, která zlepší život našich občanů. My budeme loajální, ale zároveň nároční. Budeme prověřovat, zda respektujete program a budete muset nám skládat účty posledních evropských voláb. Nicméně i eh, občané ukázali i přes ten nacionalismus všude, že pořád mají eh, důvěru v Evropskou unii. Ale to bylo takové poslední zvonění pro nás, paní mm, komise, paní předsedkyně eh, zde zde e, jeden náš e, slavný tedy řečník řekl, tady se vytvoří Evropa a nebo, se um, nebo umřeme. Takže to jsou klíčová slova jako udržitelnost, inkluzivita, e, sociální spravedlnost. Je třeba vystupovat odhodlaně a jasně pracovat na udržitelném životním prostředí, na sociální inkluzi. To je i je třeba vytvářet nová pracovní místa, která budou kvalitní a tím ochránit eh, planetu, ale nikdo nesmí být marginalizován. I zde i je třeba přistoupit nově k ekonomickému řízení a nejenom vidět kritéria růstu, ale je třeba do toho zakomponovat eh, eh, sociální a environmentální aspekty, tedy do evropského semestru a je třeba mít na to adekvátní rozpočet bez zdrojů, to zůstane pouze na papíře. Socialisté, demokraté budou na vaš, vám po boku a budeme spolupracovat eh, způsobem velice intenzivním. Každý den je třeba ukazovat našim občanům, které zastupujeme, že Evropská unie je nejlepší garancí pro budoucnost všech lidí. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát. Mesi Žurny, jeden a půl minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, my jsme spolu již mnohokrát hovořili Eh, získala jste již před několika měsíci většinu, byla jste na mnoha slyšeních a eh, Diskutovala jste i s naší skupinou, vyměnili jsme si řadu názorů, proto nemusím doplňovat další otázky, jenom poznámku. Stejně jako všichni ostatní my víme, jak se svět rychle mění a také víme, že tento hemicykl není ehm, na věčnost a je důležité eh, chránit náš evropský model a naši, náš politický systém. Zároveň si uvědomuji, že naši eh, budoucí komisaři eh, vyšli právě z tohoto demokratického procesu, a nemusí to, e, nejsou to e, tedy jenom e, funkcionáři, ale právě naše budoucí komisaře, kolegium komisařů to budou lidé, kteří by měli být v kontaktu s občany, protože právě nám řekli právě tento eh, poznatek eh, poslední volby do Evropského parlamentu, že občané si přejí Evropu, která dokáže eh, skutečně přeměnit slova v činy, která plní sliby. A a v tomto smyslu během vaší první investitury jsem sledoval, zároveň úplně nerozumím postoji zelených vůči této komisi, protože máme nejekologičtější, nejpokrokovější komisi v historii a proto eh, nerozumím, proč tady eh, paní Keller hledá nějaké protiargumenty proti komisi. Ale v každém případě děkuji eh, za rozpravu a těšíme se na spolupráci. Vážení kolegové, než dám slovo dalšímu řečníkovi, chci zdůraznit, že se snažím o časovou flexibilitu, ale máme zde 12 přihlášených Catch DI a chci dát slovo co největšímu počtu řečníků. Neříkám to, protože máte teď slovo vy, pane Smici, ale chci, abyste šel příkladem na jednu minutu já se vždycky snažím používat méně slov a hovořit o to smysluplněji. Dobrý den, Eh, skotská národní strana může říci, paní von der Leyen, my podpoříme vaši komisi, náš kontext Brexitu eh, zahalil naše myšlení a také všichni víme, že svět vypadá jinak, než když stojíte tváří v tvář v tom, že eh, vaše země bude odstraněna z této demokratické rodiny i pře- proti vlastní vůli, ale paní von der Leyen potřebujeme, aby Evropa měla novou dynamiku, protože bylo příliš jednoduché prezentovat Evropskou komisi jako něco, něco zatuchlého, něco, co se nestará e, o občany a já právě proto doufám, že vy přinesete novou energii Evropské unii a to je moje poslední e, vystoupení, protože kandiduji za Sterling e, u nás doma a když sem přijedu, tak jenom z Westminsteru a já musím z tohoto místa odejít. Ale uvědomte si, jste požehnanou generací. Važte si Evropy, radujte se s ní. Je to totiž obrovský úspěch. Nezapomeneme nikdy na to, jak velkým projektem Evropa je samozřejmě. Není dokonalá, ale neberte ji za samozřejmost. Poučte se ze svých zkušeností. Možná je i cesta zpátky. A pokud je eh, Skotsko odstraněno z EU proti své vůli, vrátí se a spoleháme na vás. A nyní minutu pan Borkia. Zde mm, máme novou komisi, před kterou stojí velké výzvy, ale potřebuje být důvěryhodná. Paní von der Leyen, vy jste řekla, že chcete o 30% zvýšit výdaje na zahraniční politiku, ale e, e, nestačí e, jenom do toho dávat prostředky a snad takto si myslet, že překonáte odlišné postoje mezi členskými státy. Já se ptám, třeba Barbados, Fidži a ta, jak k ním přistoupíte. A mm, vy, pane Timmermans, vy hovoříte o klimatu, ale když třetí země se nebudou snažit jako my, no tak to bude pouze jenom břemeno pro naše občany a pro naše podniky, národní rozpočty. My chceme, aby tam mm, i e, stejně jako v národních rozpočtech, aby i tam e, Evropská komise používala podobné parametry. A závěrem taková úvaha, jak si myslíte, že budete snad komisí, která bude inkluzivní, když jste odmítli se konfrontovat s těmi, kteří zastupují miliony občanů, občanů, kteří chtějí změnu. Vy potřebujete k tomu tedy asi hodně štěstí, aby se vám to podařilo. Mr. Zíle, for one minute. Um, Pan Zíle, uh, Vážený pane předsedo, my jste nalezli rovnováhu v velice složité situaci. Hm, paní předsedkyně, vy jste velice dobře rozdělila ty posty v Evropské komisi a byl to náročný úkol. Můžete se ale také opřít o podporu mnoha poslanců a poslankyň z EKR a to bude možné i v budoucnu, pokud politika životního prostředí nezablokuje naši konkurenceschopnost. A také to zaznělo eh, v jednom interview, že když se vydáme na určitou cestu, například transatlantická, místo transatlantické kooperace budeme eh, spolupracovat s agresivními zeměmi na východě, jenom protože chtějí jít na západ, tak si myslím, že to je nebezpečné pro geopolitický rozvoj ze strany vaší komise. Buďte prosím zde opatrná. Děkuji paní Házenkamp. Děkuji vám, pane, paní, paní předsedkyně. Významy nadnárodních společností jsou v rozporu se zájmy lidí, eh, živ, eh, zvířat životního prostředí. Vidíte to v změnách energie nebo schvalování GMO a jedů. A komise zde má celou řadu kompetencí, proto je zásadní, aby eurokomisaři byli nezávislí. A jak je to pro Boha možné, že zde eh, dáváte do těchto rolí osoby, které mají finanční zájmy, které mají eh, například eh, v Monsantu nebo ropných společnostech, ve společnostech, které vydávají miliony eur na to, aby evropská politika vypadala tak, jak chtějí oni. A potom pan Timmermans, komisař pro klima, který popírá to, že by bylo třeba snížit velkochovy, aby se řešila změna klimatu. Přitom je to naprosto jasné. Je zklamáním, že ambice této komise jsou naprosto nedostatečné, aby vyřešili krizi, krizi klimatu a biodiverzity. Naše strana práv zvířat proto eh, nedůvěřuje komisi, ale národní společnosti určitě komisi důvěřovat budou. Děkuji. Děkuji. Pan Sinčič na jednu minutu. Děkuji vám, vážená paní van der Leyenová. Vy jste zde pochválně představila svoji komisi a různé komisaře a komisařky, kteří eh, budou vést jednotlivá portfolia a říkáte, že usilujete o excelentnost. A proto se ptám z chorvatského pohledu, proč Chorvatsko dostalo komisařku, kterou má. Protože chorvatský establishment přišel o 1 milion občanů od vstupu Chorvatska do EU. A to je katastrofální ve Slavony. Za poslední šest let jsme přišli o každého čtvrtého studenta. Podle mého názoru nemá smysl, aby někdo, kdo ví tak málo o změně demografie, se staral právě o, tomto, o toto portfolio. Možná z vašeho berlínského pohledu se věci jeví jinak protože to je v podstatě cena, kterou nyní udělujete chorvatskému establishmentu za to, že my jako Chorvatsko jsme přišli o tolik občanů. Pokud Chorvatsko takto budeme pokračovat, tak u nás budou už jenom důchodci a politici. A až potom otevře své dveře třeba Rakousko, tak z Chorvatska odejde ještě více lidí. Tak jak taková země může biologicky přežít? A nyní pan Halický na jednu minutu a půl. Vážená paní předsedkyně, za polskou delegaci VPP ale také za většinu polské společnosti, která je proevropská, prodemokratická. Očekáváme s velkými nadějemi práci Nové Evropské komise a vašeho týmu. Ano, občané se obávají o kvalitu života, právě proto je klimatická politika, ochrana životního prostředí důležitá, ale také ochrana zdraví má význam, proto jsem velice rád, že k vašim prioritám patří patří i boj s rakovinou, což je největší zabiják. Potřebujeme osvětu eh, a eh, k hospodářským úkolům je nutný dobrý rozpočet. Chceme, aby ten rozpočet byl vyšší než nižší. Eh, chceme tvořit pracovní místa, zaměřovat se na inovaci a rozvoj ekonomiky a také na vzdělávání. Pak se objevilo další důležité téma, které jste sama zmínila opakovaně. Právě Evropská komise je strážcem smluv, ehm, tedy záleží na tom svoboda a právní stát. Nikdo se nemůže stavět nad zákon, všechny vlády jsou si rovné Prosím, jednejte konzistentně, tak aby naše společenství nebylo ohroženo. Děkuji a přejeme hodně úspěchu. Jedna a půl minuta, pan Taniše. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, zvolená předsedkyně komise. Ehm, nyní dostáváte mnohem širší podporu od socialistů než červenci a e, k tomu vedlo několik důvodů. Za prvé, paní předsedkyně, e, učinila jste skutečně závažné politické závazky pro progresivní změnu EU. Změnu, která je sociální, ekologická a ekonomická. A nej Nejpokrokovější politická agenda pro komisi je již na stole a je nutné ji podpořit. My, socialisté, budeme bdělí a budeme také žádat, abyste úkoly splnila. První je víceletý finanční rámec, protože bez zdrojů nelze dělat politiku. Dále máme silný tým socialistických komisařů, kteří mají vizi, kompetenci a energii e, úkoly realizovat a e, komise již nemůže být vnímána jako doména EPP, kde by dominovala jedna strana. Je to vyvážený soubor politik i politických sil a za třetí v neposlední řadě občané ztrácejí trpělivost, chtějí výsledky. V posledních evropských volbách byla rekordní účast, ale zároveň trpělivost občanů je téměř vyčerpána. Eh, prosím, začněte jednat, není možné ztrácet čas, máme jenom pět let. Děkuji, jeden a, jedna a půl minuta, paní Vouden. Vážená paní von der Leyen, Vážení komisaři, trvalo chvilku, než jsme se dostali tam, kde jsme. E, byly nutné kompromisy na všech stranách, ale nastal čas, aby se Evropa dala do práce, aby připravila legislativu ve prospěch všech Evropanů. Paní von der Leyen, obdivuji vaši ambici k vytvoření genderově vyváženého týmu. Na konci vám to trošku uniklo, ale nikdy nebylo e, tolik žen zastoupeno v nejvyšších místech Evropy. Jsem za to ráda a očekávám, že se podobná vyváženost objeví skutečně ve vedení celé Evropy a musíme pilně pracovat také na zastoupení menšin napříč evropskými institucemi. E, pro mě velkým zklamáním, že nemáme britského komisaře. Nicméně naše infantilní vláda poškodila pověst naší e, země. Mohu vás ujistit, že poslední rozumní Britové pracují na tom, aby se to napravilo a vítáme vaši podporu. Ehm, kdy, ještě než jsme vás podpořili jako předsedkyni komise. Zdůraznila jste, že budete spolupracovat s Brity na Brexitu, na jazykové politice a tak dále. Vím, že Evropa stojí před mnoha úkoly, ale je také řada důvodů k optimismu. Klima je neodkladné. Digitalizace a migrace to jsou velice důležité oblasti a proto se velice těším na to, co přinesete do této sněmovny, že výsledkem bude politika pro lepší Evropu. Celé celého srdce bych si přála, abych mohla být tady i za pět let, abych mohla sledovat výsledky vaší práce. Je to skvělý projekt a měli bychom si ho všichni vážit. Děkuji. For one minute, I give the floor to... Na minutu paní Delvo Scorfield tato evropská demokracie je zatím křehká, mladá, ale úplně ještě není dospělá a určitě ne federálního charakteru. Jsou to členské státy, které jmenují komisaře a dvě vlády, Polsko a Maďarsko, poslali do lojální kandidáty. Přitom proti těmto dvou zemím bylo zahájeno řízení kvůli právnímu státu. Dnes eh, ten zástupce Maďarska, tak ten má zastupovat tedy eh, práva Evropy. No jaká je to provokace před práce. A tato komise se zavázala slovy, tedy slovně, že bude chránit právní stát a základní svobody. A skutečně budete schopni to dělat i přes ty tlaky členských států i Eh, přes to, že zde je velká snaha tlačit na mezivládní procesy a tady spíše, spíše budete poslouchat asi příkazy členských států. Náš parlament eh, ten odmítl některé ty kandidáty kvůli konfliktu zájmu a tedy my chceme na vás apelovat, abyste respektovali eh, právní stát a základní svobody a abyste byli v tom odvážní. Vy máte potom portfolio demokracie a demografie. No to pro feministy to nám nahání hrůzu přímo. A paní Švica, to je komisařka, která má na starosti konferenci o budoucnosti Evropy a během slyšení ona tedy mm, e, On, ona tedy by z nás budila velké e, pochybnosti, takže to my chceme tedy Evropu, která bude feministická, inkluzivní a která bude garantovat základní svobody. Děkuji. Děkuji. Tady máme žádost modré karty. Paní Delvos, Belbos, tady je žádost od pana Utraše. Akceptujete? Přijímáte modrou kartu? Did you say no or yes? Řekla jste ano nebo ne? Ano. Ne. Aha, tak já jsem tady zmatená celá. Takže akceptujete modrou kartu? Nemusíte. Není to povinnost. Ano. Tak dobře, pan Utraš má slovo. Okay, let's move on. A tak budeme pokračovat, dobře tak to, tu myšlenku <laughs> jak si zavrhneme. Děkuji za eh, to odlehčení, to pomůha, pomáhá a minutu má pan Krách. Děkuji, paní předsedkyně. Bereme na vědomí, že tato komise skutečně má velmi levicově liberální agendu, což je s podivem, když se podíváme na trend volebních výsledků v jednotlivých zemích, které ukazují, že si lidé přejí spíše konzervativní směr. Jako těžiště si vybrala klimatická politika, čili otázka, zda, sto, zda za 100 let bude o 3 stupně tepleji nebo ne, což také, jak ukazují různá šetření, netrápí občany, trápí je migrace, bezpečnost jejich pracovních míst a budoucnost jejich domovů. Takže Víme, že komise sleduje to, co považuje za důležité většina zde v Evropském parlamentu, ale to bohužel není to, co si přejí lidé v Evropě a evropské národy. Budeme vás tedy kriticky sledovat a také nechceme nějaké velekně za levicově liberálního náboženství a doufám, že tím komise také nebude. Děkuji. Pan Epping na jednu minutu. Paní předsedající, Green Deal je obrovský experiment této komise. V roce 2050 má být Evropa klimaticky neutrální. Říkám si, kolik to bude stát. Po dvou hodinách debaty jsem ještě tuto otázku neslyšel. Studoval jsem dokumenty komise a opravdu pečlivě, jako kdybych si listoval v Bibli. A tam je 550 miliard eur ročně, což jsou náklady pro dosažení tohoto cíle. A to v období 20, po 20 let za sebou. To znamená 11 500 miliard, což je třikrát tolik, jako je německé HDP. Tak eh, vy jistě víte, jaká je rozpočet ve vaší zemi. Dámy a pánové, mám jednoduchou otázku. Kdo to zaplatí? Já neslyším nic. Tak prozradím vám toto sladké tajemství. Bude to občan, zaplatí to občan, bude mít vyšší účty za energie, bude platit větší daně a on to bude muset zatáhnout. A už vidím v Nizozemsku, že dochází ke klimatickým revoltám, kdy se e, vlastně proti tomu brání zemědělci a stavebníci, protože už se to prostě nedá zaplatit. Takže ještě vás něco čeká, vážená paní. Děkuji. Pane Epinku, je zde modrá karta na vás. Od pana Kokalase. Přijímáte modrou kartu? Dobrá. Tak máte 30 vteřin. Pane Epingu, vy jste hovořil o nákladech Green New Deal v roce 2050. Nedávný vědecký výzkum ukázal, že náklady nekonání v oblasti klimatu v roce 2050 půjde do trilionu. Máte představu, kolik by nás tedy stálo, kdybychom nerealizovali zelený díl? Děkuji vám. Nejlepší by bylo tento Green Deal změnit. A myslím si, že bychom měli nadále mít jadernou energetiku, protože to je zdroj ekologické energie. A vím, že velká část europoslanců s tím nesouhlasí, ale to je důležitá věc. Za druhé, držet se plynu, protože Nizozemsko se nyní zbavuje plynu, je to drahé a plyn je ekologická surovina. A také musíme zastavit biomasu. Dámy a pánové, biomasa není zelená, jak tvrdí zelení, protože je to horší než uhelné elektrárny. Děkuji a není na jednu minutu pan Arvanitis. Paní předsedkyně, eh, to, co jsme slyšeli, to bylo vynikající. Vy jste slíbila úplně všechno všem, ne všem, opravuj se, vy jste slíbila všechno specifickým zájmům, hovoříte o militarizaci Evropy, a u, u životního prostředí tady máme úplně jiný názor. Vy nemluvíte tady o právech pracujících, o korupci, vy jste nás nepřesvědčila o migraci, takže my nemůžeme akceptovat i tu podporu evropského způsobu života. A my tedy nem, to nemůžeme akceptovat. Jak řekl pan EPP, no EPP, eh, e pan Weber řekl, že EPP má předsedu, předsedkyni Evropské komise. No přece ne, vy nemůžete takto vládnout a vy budete vládnout prostřednictvím politické konfrontace. Děkuji a minutu pan Jenjoshi. Děkuji paní předsedkyně, paní von der Leyen po tom těžkém úkolů vůbec vytvořit a dohromady komisy a po negativním vnímání špicen kandidátů potom, eh, když se to takto zvrtlo, takže my vám musíme poblahopřát, že jste dala dohromady tým komisařů a že jste vytvořila, představila velice ambiciozní program. Ale aby se to podařilo na konci funkčního období, tak musí být splněny dvě podmínky. Za prvé, myslím si, opět musíte získat důvěru evropských občanů tím, že posílíte evropské instituce, včetně Evropského parlamentu. A já si myslím, že to, by byl, to bude dobrý začátek Ehm, a mohli bychom možná prověřit některé ty návrhy, se kterými přišel pan Weber. Za druhé, politika a akce. Sociální pilíř je třeba posílit nejenom minimální mzdy, ale je třeba zrušit rozdíly mezi mzdami v EU, právní stát a změna klimatu. Tady je třeba jednat a musíte i být schopni reagovat na tyto otázky, které často i zcela legitimně jsou kritizovány ze strany euroskeptiků a populistů. Děkuji, kolegové, takové oznámení. Máme 15 eh, žádostí do Catch the Eye. A musíme uzavřít teď seznam teď, protože Eh, takže někoho asi zklamu. A teď má slovo na minutu a půl pan Murešan. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně. Eh, přejeme hodně štěstí při dnešním hlasování. Eh, jsme všichni spojeni, když povíme pro poli- za politiku pro lepší Evropu. Je to právě úkol, který patří nám společně a ke klíčovým nástrojům patří rozpočet Evropské unie pro nadcházejících sedm let. A předsedkyně von der Leyenová, chci vám říci, co očekává Evropský parlament. Spousta lidí šla k volbám, studenti, farmáři, malé střední podniky, lidé, kteří čekají eh, víc od nás v boji s klimatickou změnou, zvýš zvýšení bezpečnosti a podobně, ale nemůžeme dělat více s menšími prostředky. Pokud se shodneme na tom, že Evropa má dělat více, musí se to odrazit v rozpočtu. A e, Tady je pozice parlamentu jasná. Nové priority si žádají nové finance. E, prosím, připojte se k nám e, v tom, abychom přesvědčili členské státy k tomu, aby podpořili tyto kroky financemi. Do kterých oblastí investovat. Měli bychom nalézt rovnováhu mezi starými a novými prioritami. Eh, soudržnost a zemědělství, jenom proto, že to byly naše priority dříve, znamená, že jsou dnes vyšlé z mody. Musíme investovat do digitální oblasti klimatu a tak dále. A dále načasování rozpočet má velký význam, ale je to také neodkladná otázka. Pomozme společně zajistit, aby bylo již u Evropského samitu jasné, co očekáváme od Evropy. Nezačneme, čínejme s drobnými dohady o číslech. To by e, způsobilo rozdělení. E, snažme se sdělit naše hlavní cíle a podpořit je finanční prostředky. Těšíme se na spolupráci s vámi. Děkuji. Paní Dali, minuta. Thank you, chair. Minuta a půl, paní předsedkyně, děkuji. Já jsem ráda, že dnes tady hovoříme s Evropskou komisí, která se zavázala vzít si za prioritu European Green Deal, zelenou dohodu. Ale mm, Green Deal by neměl zůstat na papíře, měla by to být realita, která skutečně změní životy našich občanů bez ohledu na to, jak, z jakého státu jsou, zdali malého či velkého. A musí to být tedy pro, program, který eh, bude posilovat naši konkurenceschopnost našeho průmyslu a Evropský Green Deal by neměl pracovat pouze s čísly, s cíly, měl by znamenat skutečnou revoluci v tom, jak eh, fungují naše podniky a měli bychom zároveň pomáhat našim pracujícím získat nové dovednosti a vytvářet průmysl budoucnosti. Máme podniky a průmysl, který si uvědomuje, že transformace je nezbytná a zlížejí k našim institucím, že s tím něco udělají. Pro socialisty a demokraty New Green Deal, Green Deal musí být příležitostí pro ekonomický model, který bude znamenat, že ti nejvíce zranitelní a pracující budou ve středu našich politik. Je to příležitost příležitost, jak posílit naše vztahy s eh, kontinenty jako Afrikou například, abychom posilovali partnerství, abychom hm, poskytovali čistší obnovitelnou energii. A musí to být příležitost chránit eh, sociální blahobyt našich občanů. Jsme ochotně připraveni spolupracovat s komisí a budeme se těšit, že budeme partnery této transformace a že konkrétně ukážeme našim občanům, bez ohledu na to, odkud jsou, že tento eh, projekt funguje. Děkuji. Děkuji a minutu a půl pan Asmany. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. EU čelí velkým výzvám v příštích letech. Některé z nich jsou hrozbami, ale jiné znamenají příležitosti. Nemůžeme zůstat stát nebo se rozhodnout, že nebudeme řešit tyto výzvy. Musíme obnovit Evropu. A před šesti měsíci se konaly evropské volby, které ukázaly, že evropští občané nám věří. Věří nám všem. Ale očekávají, že my přineseme konkrétní výsledky. A proto Evropská komise musí začít pracovat co nejdříve, tak abychom mohli začít plnit náš slib silnější Evropské unie, která funguje pro naše občany. A ten úkol, který nás čeká, není malý. Musíme řešit klimatické změny, musíme se postarat o stabilní ekonomiku, být inovativní, digitální agenda, ale také ochrana právního státu, kontrola migrace a poskytnutí bezpečí v nestabilním světě, kde se nemůžeme vždy spolehat na naše staré spojence. A proto vás naléhavě vyzývám, aby nová Evropská komise začala pracovat e, společně a e, přinesla nám výsledky, které potřebujeme pro dobrou evropskou budoucnost. Vážená paní předsedkyně a váš tým, jeho složení mě těší. Doufám, že můžeme s vámi začít spolupracovat na nové Evropě. Velice vám děkuji. Pan Eichhout na jednu minutu. Děkuji vám, vážená nominovaná paní předsedkyně, děkuji za vaše priority, zní jako ty správné a jsme ochotni s vámi na nich pracovat, ale je také jasné, že jsme něčím znepokojeni a už o tom hovořila Ská Keller. Je to otázka právního státu, sociálního rozměru vnitřního trhu, trhu i humánní zacházení s uprchlíky v EU i mimo ní. Jsou zde obavy a proto vám nedáme biankoček ale jako zelení s vámi budeme spolupracovat na Green Dealu, na digitalizaci, na zajištění toho, a e, že sdělení komise, například o Green Dealu, už za 14 dní, můžeme možná plnit i více, než jenom tak prvná slova, která za dva týdny uslyšíme. Když jde opravdu o legislativu, která skutečně změní náš život na této planetě. Že se postaráme o to, že to je ten správný směr po Evropu a budeme pracovat na té skutečné legislativě, která má vzniknout v budoucnu a čekáme jasné kroky, například klimatické právo v příštím roce. To bude poslední možnost, kdy si stanovit vyšší ambice, než začne skutečně fungovat Paříž. Takže využijme té aktuální dynamiky a rádi s vámi budeme spolupracovat. Děkuji na jednu minutu paní Anemans. Pan Anemans. Paní předsedkyně, pan Juncker i paní van der Leyenová Eh, zde vlastně prezentují takovou buržoazní postavu, která je na hranici nudnosti a prošedivělý přišla nová osoba, ale zdání klame, protože paní von der Leyenová je velice levicově, globalizovaně a centralizovaně orientována v souvislosti s eh, projektem, který se klaní multilateralismu měla by utahovat otěže a máchat zde byčem další federalizace v EU. Tento projekt paní von der Leyenová je v rozporu se svobodou různých evropských e, národů a snad i budoucí členský stát Flandry vás bude moci podkopávat, kde to jen bude možné. Děkuji. Děkuji, paní Kanko, na jednu minutu. Toto je komise, na které záleží úspěch či neúspěch Spojené království odchází, naše evropský způsob života je ohrožen a hrozí nám Turecko. Podívejme se faktům tváří v tvář. Důvěra v EU klesá je nezbytné provést reformy a komisi opravdu potřebujeme. Budete muset pracovat velice pilně, abyste sjednotili tuto rozdělenou unii. A to zvláště v důležitých otázkách jako ochrana evropského způsobu života, zajištění, řešení vnitřní bezpečnosti, řízení migrace a ekonomiky. A musíme být příkladem, musíme zvyšovat počet pracovních míst a obchod a zároveň zajišťovat, aby Evropa zůstala konkurenceschopnou. To je velký úkol, ale věřím, že se podaří jej splnit. Jsem ráda, že vidím ženu Eh, v čele komise. Známa sufražetka Lispol řekla, že nebude nikdy nový světový řád, dokud svět nepovedou ženy. A já jsem proto ráda, že mohu říci, že doufám, že pro tuto změnu jste tou ženou, která ji může uskutečnit a těším se na spolupráci. Děkuji. Jedna minuta, pan Kužmao. Signora von der Leyen, esta comissão não responde a nenhum dos problemas. Vážení eh, poslanci, tato komise nereaguje na problémy Evropské unie. Vše, co je špatné, zůstává a vše, co se nemění, se ještě zhoršuje. Politiky eh, eh, se zaměřují na úsporná opatření a eh, vidíme, jak právě tato úsporná opatření jsou znamením. Musíme tento vzorec překonat politika soudržnosti zažívá brutální škrty eh, a komise říká, že právě takové kroky podporuje. A žádáte eh, prostředky navíc pro nové politiky, ale zatím nám tyto politiky nebyly dostatečně představeny. Mm, eh, zdá se, že výsledek je velmi malý. Jsou to finance na pomoc zemím pro strukturální reformy eh, a přitom jsou tam kroky k úsporám. Eh, většina eh, lidí zde dá přednost pětileté institucionální blokádě. Nemáme naději, žádnou změnu, nic, co by dokázalo mobilizovat. Děkuji. Jedna minuta, paní Harris. Já bych ráda poděkovala předsedkyni komise za to, že řekla, že ona je pro to zůstat v EU tedy. A přesto musím říci, že Brexit se v tomto směru nezna, nezdařil. EU eh, e varuje, že eh, se bude s Británií soudit, protože jsme nechtěli nominovat komisaře, i když jsme měli Kinoka Mendelsona, kteří využili právě toto jako eh, příležitost pro osobní obohacení. Máme extrémní EU e federalisty, kteří nestojí za lidmi, ale kteří pracují jenom sami na sobě. Nám už je to jedno rozhodnutí naší země, které potvrzuje, že opravdu odcházíme z Evropské unie. A pokud vám působíme příliš velké problémy, tak nás vždycky můžete předčasně vykopnout. Um, um, Miss Harris? Paní Harris, jenom dvě připomínky to vás překvapí. Já jsem také proto, aby Británie zůstala. Akceptujete modrou kartu od pana Smice? Prosím, 30 teřin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já musím zmínit, že je to eh, právní závazek, aby eh, Spojené království jmenovalo komisaře, ale vzhledem k tomu, že máme takovou nihilistickou, nezodpovědnou vládu, tak jsme nechtěli. A samozřejmě, jakožto poslanci, máme také svá privilegia, ale eh, ani vám se nechce vzdát se vašeho platu eh, a diet, když nesouhlasíte s touto prací. Podle britského práva to také nemůžeme dělat během volebního období a za, to je jeden důvod. A další důvod, musíme se také zodpovídat britské veřejnosti. Nezodpovídáme se evropskému právu a my jsme to jasně rozhodli v roce 2016, když jsme se rozhodli z EU odejít. Jeden a půl minuty, paní Monserrat. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní předsedkyně van der Leyen. My žádáme, aby komise nadále pracovala na Evropě, která bude silnější, jednotnější a bezpečnější. Silnější proto, aby rostla a tvořila pracovní místa. Jednotná, aby právní stát eh, se postavil populismu, nacionalismu, které nás ohrožují. A bezpečná, aby naše externí hranice eh, byly bezpečné, abychom bojovali proti terorismu a za demokracii ve světě ale také potřebujeme Evropu, která bude užitečnější pro všechny občany. Chceme, aby nová komise byla užitečná, proto aby mladí lidé měli příležitosti, aby podnikatelé, malé, střední podniky, aby mohli tvořit pracovní místa, protože pracovní místa to je nejlepší sociální politika, aby nikdo nezůstal marginalizován my budeme eh, chtít, aby ta migrace byla legální a abychom i řešili tímto třeba demografické problémy starého kontinentu, abychom hm, hájili naše zemědělství, rybolov a chovatelství. Je třeba, abychom byli ambiciozní v boji proti změnám klimatu, a v péči o planetu. A především musíme i e, e, my musíme zajistit, aby Evropa byla konkurenceschopnější díky, díky vědě, díky technologiím, aby byla užitečná pro lidi a aby, byla, e, aby přistupovala rovně ke všem, aby měla méně byrokracie. Společně se nám to podaří vytvořit tedy skutečný prostor rovnosti, pokroku, míru, spravedlnosti a já doufám, že vaše komise to ho bude schopná a máte celou podporu naší strany a EPP jako takového. Paní Piry na minutu a půl. Paní předsedkyně, vážení komisaři, kolegové, od eh, voleb eh, jsme intenzivně pracovali, aby jsme se dostali tam, kde jsme nyní. Bohužel se ne